Dear members and dear guests, good afternoon. Eh, vážení, eh, vážení poslanci, dobré odpoledne. Head of secretariat is telling me Šéf sekretariátu mi tady říká, že mám k dispozici i kladivo, jakožto dočasný předseda, ale nechci ho používat, takže prosím, zaujměte svá místa. Měli jsme začít asi před čtyřmi minutami. A já bych eh, na úvod z celého srdce pogratuloval všem eh, těm starým poslancům, kteří se vracejí do našeho výboru a těm novým, kteří byli jmenováni do našeho výboru pro mezinárodní obchod. Gratuluji. Je to ustavující schůze tohoto výboru pro mezinárodní obchod Evropského parlamentu, takže vás tady všechny vítám na tomto zasedání a byl jsem pověřen jakožto odcházející předseda tohoto výboru zatím předsedat. Bude to opravdu pouze prozatímní, protože Naším úkolem bude zvolit nového předsedu našeho výboru pro mezinárodní obchod a pochopitelně pak toto slovo předám jemu. Takže pokud dovolíte, prohlásil bych eh, tuto schůzi za zahájenou. Připomenu několik věcí. Účel eh, této schůze je oficiálně pouze jeden, a to ústavit eh, byro výboru na další volebního období. Budeme jmenovat předsedu a až čtyři místo předsedy podle pravidla 2, 1, 3 jednacího řádu. A pochopitelně pak budeme volit předsedu a pak místo předsedy nebo místo předsedkyně. A teď si prosím ověřte, zdali máte hlasovací lístky, protože je možná budete potřebovat. Pokud je nemáte, tak prosím to nějak napravte. No a teď tady mám seznam, protože ne všichni plní čl, čl, plnoprávní členění, členové tu mohou být a někteří náhradníci jsou zde, budou hlasovat, já jejich budu číst jejich jména a Anna Michel Asabi Bokulu, Daniel Kasparis a Jury Enikr. se z EPP a z EKR. Baronka Mobalik nahrazuje Kyriase Monotopolose. Takže tolik oznámení na úvod a vlastně tady mám ještě jednu věc. Šus, pan Schuster z SAD nahrazuje našeho člena Anzula Kise. Takže je to vlastně pět náhradníků, pět náhradníků. Pokud by některý z frakcí chtěla učinit na toto téma nějakou oznámení, tak prosím, první bod tady mám na programu, ke kterému přejdu. Je to volba předsedy mezi, výboru pro mezinárodní obchod. A musím potvrdit kvórum pro platnost hlasování. Máme tady více než 11 eh, členů výboru zde, máme seznam a tuto, toto kvórum tady máme. A podle jednacího řádu teď eh, musím požádat frakce, aby nominovali kolegy na tento post. Paní Fandland, máte slovo. Děkuji, pane předsedo navrhujeme Berta Langra, jakože, jakožto předsedu výboru. Jak se... Ber, Berta Langeho. Takže Bernd Lange, ještě nějaké další návrhy na post předsedy? Nevidím, že by tomu tak bylo. Pane Lange, souhlasíte s nominací? Ano. Mnohokrát děkuji. Děkuji za tento souhlas. A nyní se také musím zeptat, jestli preferujete nějaké spe- hlasování. Žádná žádost na toto téma nepřišla, ale musím si to ověřit. Takže vidím, že nikdo nic nenamítá, takže tento eh, kandidát je tedy zvolen aklamací. Takže gratulujeme panu Bertu Langemu k novému jmenování předsedu výboru a předávám slovo. So, thanks a lot for... Děkuji vám za zvolení. že mám tady po druhé možnost předsedat tomuto skvělému a významnému výboru. Jsem přesvědčen, že budeme v této práci pokračovat. Samozřejmě, že máme na některé věci odlišné názory, ale eh, v principu se nám dařilo spolupracovat a byla to opravdu pilná práce a doufám, že to bude takto i do budoucna, abychom měli také vliv na politiku v Evropské unii, která povede k lepší a eh, férovější globalizaci. Takže děkuji a Eh, vítám zejména nové členy tohoto výboru. 30 z 41 členů jsou noví. Tak to bude velmi zajímavé. Nová krev, nové myšlenky, moc se těším. A teď přejdeme k dalšímu bodu na programu. A to je volba prvního místo předsedy. Eh, bylo tady již přečteno, kdo je zde jako náhradník dnes, takže to je jasné, kvórum také máme. Takže nyní vás žádám o nominace na post prvního místo předsedy. Děkuji, pane předsedo. Jménem skupiny EKR bych rád navrhl kandidaturu Jana Zahraděla, který je tady s námi všichni ho známe, je velice dobře erudovaný, je konstruktivní, otevřený a je tedy pro otevřený mezinárodní obchod podle pravidel. Ano, děkuji. Nyní se ptám na další nominace eventuálně. Další nominace nejsou, takže nyní se ptám pana Zahradila, zda eh, přijímá tuto kandidaturu. Děkuji, pane předsedo. Je mě velkou ctí eh, přijmout tuto nominaci a dále sloužit v tomto výboru jako jeho místo předseda. Výborně, čili kandidát je pouze jeden, souhlasí se svou nominací, takže navrhuje, abychom ho zvolili aklamací. Thanks a lot, Mr. Sadiel. Takže děkuji vám, pane Zahradile, eh, a přejeme si určitě oba dobrou spolupráci a prosím, přesuňte se za předsednický stůl. Thank you, Mr. Chairman. So, next item is the další bod na programu a to je volba druhého místo předsedy. A nyní prosím o vaše nominace na post druhého místo předsedy. Prosím. Pane předsedo, eh, já vám představuji Maximila Klára, našeho ideálního kandidáta pro eh, tuto tento post. Eh, pan Krá eh, studoval v Německu a eh, má titul z Columbia Business School ze své německé univerzity v oblasti práva, studoval dále v Londýně a v New Yorku. Pracuje jako firemní právník a má zkušenosti z více zemí v Evropě, od Lotyšska po Rakousko. Nyní žije v Německu, byl zvolen do parlamentu a jeho akademická a profesionální kariéra eh, ho velice kvalifikuje pro tuto pozici, je vždy vyvážený, otevřený a ctí ducha spolupráce v tomto výboru. Snad bychom mohli připomenout článek 213 Eh, jednacího řádu, který hovoří o potřebě diverzity eh, v tomto eh, parlamentu a my bychom chtěli, aby to tak skutečně bylo, a poněvadž nám to všem poslouží. Ano, děkuji. Jsou zde další kandidáti, prosím. Ano, děkuji, pane předsedo, za skupinu EPP také nominuji Vinku, eh, aby pokračoval jako místo předseda eh, pardon, Winklera, aby tedy eh, pokračoval jako místo předseda tohoto výboru. Další kandidáti, prosím, nějací? Není tomu tak. Takže já eh, se nyní ptám obou kandidátů, zda přijímají nominaci pan Krá. Ano, souhlasím. A pan Winkler? Eh, pane předsedo, kolegové, děkuji a já také eh, akceptuji nominaci za skupinu EPP. Máme tedy dva kandidáty a budeme tedy muset hlasovat, a to elektronicky. Bude to tedy tajné hlasování. So we have to decide which color is for whom. Takže přidělíme jednotlivým kandidátům barvy. So, my secretariat said I have to explain Sekretariát eh, mě eh, napovídá, že mám řádně vysvětlit postup. Každý poslanec má samozřejmě pouze jeden hlas. Je to tak. EPP 10, socialisté 9, Renew Europe 6 a tak dále. Je jasné, že v prvním kole kandidát, který získá nadpoloviční většinu, bude zvolen. Ano. A e, je zde jeden rozdíl oproti plénu, ale zde se nezapočítávají zdržení se hlasování. Platí pouze pro a proti, nebo pro jednoho a pro druhého kandidáta. Everybody should have his or her voting card. Takže prosím, mějte připraveny všechny, všichni své hlasovací karty. A jména jsou také jasná jména kandidátů a nyní eh, kandidátům přidělíme barvy. Tak, kdo chce jakou barvu? Máme eh, zelenou, červenou a bílou. Kandidát z publika eh, říká, že chce zelenou a pan Král dostane tedy červenou. Eh, ještě tedy nejdříve uděláme zkušební hlasování, takže prosím, eh, vložte své hlasovací karty. Eh, zahajuji zkušební hlasování. Přebývá nám jeden hlas, jeden hlasující. Doesn't say, I mean, you know, which group it is too much. It's very strange. Only 38 have voted, so uh, One too many. it doesn't matter. So we have 42 members with a car. Takže máme zde 42 eh, poslanců, kteří vyložili své karty a hlasovalo, 39. Eh, tedy hlasovat by mělo 39. Tak a teď je nás 43. Bohužel nám systém neukazuje která skupina vložila více hlasovacích karet, než by měla. Prosil bych tedy, zda si mohou jednotlivé politické skupiny mezi sebou zkontrolovat počty hlasujících. Can the political group check? Mohou si prosím politické skupiny eh, zkontrolovat, kolik mají hlasujících? Já to řeknu ještě jenom. EPP 10. Má, spočítejte si to, prosím, koordinátoři. SAD 8. E, Renew Europe 6. Zelení 4. ID 5. EKR 3. GUE 2. a nezařazení 3. Three, So I will not vote. So. Dobře, já hlasovat nebudu. Takže teď je nás 41 a uh, zkušební hlasování je v pořádku. Takže všem to funguje. a samozřejmě ten bílý knoflík uprostřed, to znamená zdrže, zdržení se hlasování. A nyní eh, hlas publika. Můžete prosím zopakovat barvy eh, eh, kandidátů. Pan Winkler zelený, pan Kár červený a kdo se chce zdržet, pak bílý knoflík. Je to jasné? Dobře, zahajuji hlasování. Has everybody voted? Hlasovali všichni. Then the vote is closed. Končím hlasování. A z vítěz je zelený kandidát, čili pan Winkler. Blahopřeji. Eh, přijímáte volbu. Ano, děkuji vám. Teď přistoupíme k dalšímu bodu a to je volba třetího místo předsedy. Máme někoho, kdo je jmenován na třetího místo předsedu. Jménem frakce EPP jmenuji ano, Michel Asimakopoulou na místo třetí místo předsedkyně výboru INTA. Paní Asimakopoulou tady dnes nemůže být a proto přečtu její prohlášení. Vážení poslanci, Předně se upřímně omlouvám za svou nepřítomnost kvůli řeckým volbám, proto zde nemohu před vás předstoupit jako kandidátka na třetí místo předsedkyni výboru, nicméně Velmi bych uvítala projev eh, vaší důvěry v mé schopnosti vést tento výbor a budu pracovat eh, rozhodně a odhodlaně, abych prosazovala priority Evropského parlamentu v oblasti mezinárodního obchodu a těším se na spolupráci s vámi v průběhu tohoto volebního období. Děkuji. Také nám dala písemné prohlášení, že souhlasí s tímto procesem. Někdo další? Já znovu s těmi kvalifikacemi, které už jsem zmiňoval, navrhuji za frakci ID pana Maximiliana Kraha. Ještě nějací další kandidáti? Není tomu tak, pane Krahu, přijímáte nominaci? Dobře, takže budeme postupovat stejně. Navrhuji, abychom se drželi stejných barev, to znamená zelená barva, pro návrh EPP a červená barva pro pana Kraha. A bílá je zdržení se. Dobře, tak teď zahajuji hlasování. And the vote is closed. Končím hlasování. A kandidátka EPP je zvolena, takže posíláme jí blahopřání. A teď přistoupíme k volbě čtvrtého místo předsedy. A moje otázka je, máme nějaké kandidáty na čtvrtého místo předsedu? Prosím. Yes. Ano, je mým potěšením jmenovat paní Marie-Pierre Vedren. Je francouzská, je jí 36 let a e, má vzdělání v oblasti práva VTO. Pracovala také jako ředitelka Evropského domu v Rennes v Bretani po dobu čtyř let, byla v úzkém kontaktu s evropskými institucemi a zabývala se obchodními záležitostmi, jako jsou například obchodní vztahy s USA a ratifikace dohody CETA. A proto jménem frakce Renew jmenuji paní Marie-Pierre Vedren. Děkuji. Děkuji. Máme nějaké další kandidáty na čtvrtého místo předsedu? Not the case. Není tomu tak, takže se zeptám jediné kandidátky, jestli souhlasí. Pane předsedo, dámy a pánové, je to pro mě velká čest a přijímám tuto funkci. Skvěle. Máme tedy jen jednu kandidátku, můžeme tedy zvolit eh, aklamací. Congratulations and uh... Blahopřeji. A doufejme, že budeme mít dobré pracovní vztahy v tomto skvělém výboru. A teď přistoupíme k bodu 6 na našem pořadu jednání. A to jsou sdělení předsedy. První bod je kalendář našich setkání v roce 2019. Máte návrh ve svých složkách. Já k tomu mám ještě jednu poznámku. Je zde žádost několika frakcí o další schůzi 23. července. Koordinátoři provedou velmi rychle písemný postup abyste velmi brzy věděli, už řekněme do úterý příštího týdne, zda zde bude další zasedání. Jehož cílem by měla být diskuze s komisařem o Mercosuru. Rád bych tedy schválil harmonogram s touto další možností přidaného zasedání 23. července. Má někdo něco proti návrhu harmonogramu, pan Hansen. Děkuji, Bente. Ze všeho nejdříve eh, vám chci poblahopřát k vašemu zvolení i vašem místopředsedům. Měli jsme příležitost eh, spolupracovat v minulosti a já se těším na konstruktivní dialog a konstruktivní spolupráci v budoucnosti. Doufám, že budeme takto pokračovat. Máte také povinnost reprezentovat pluralitu tohoto výboru navenek. Takže ještě jednou děkuji a blahopřeji k vašemu mandátu. K návrhu harmonogramu. Vidím, že budeme zahajovat o půl třetí. Mě by zajímalo, zda je to skutečně nutné. My bychom rádi začínali až ve tři hodiny odpoledne. To je běžné, ovšem k této změně došlo před volbami, kdy jsme měli více věcí na pořadu jednání. A pokud je o Mercosur, eh, jsem velmi rád, eh, že jste to navrhl. Možná bychom se mohli rozhodnout už teď, protože jsou tady všichni koordinátoři, tak bychom se mohli zeptat, zda s tím souhlasí. A myslím, že by bylo dobré mít 23.7. zasedání o Mercosuru. Není to nic navíc. Původně bylo toto zasedání plánováno, takže já bych se přikláněl k tomu, pokud ostatní koordinátoři souhlasí, abychom rozhodli už dnes a informovali komisařku, protože si myslím, že má velmi nabitý program. Děkuji, teď se zeptám ostatních koordinátorů, paní Van Bremt. Děkuji, i já vám blahopřeji, pane Lange, i všem místopředsedům, kteří jsou velmi schopní. Já jsem nová v tomto výboru, ale jsem dobře informována o tom, že to byl velmi úspěšný výbor v uplynulých pěti letech, takže se velmi těším na spolupráci, otevřenou koordinaci v tomto výboru. K tomu harmonogramu já bych ráda podpořila návrh předsedy, abychom šli cestou písemného postupu, protože je zde spousta nových členů v tomto výboru i v mé frakci, takže my potřebujeme čas na konzultaci ohledně toho návrhu a ohledně obsahu, takže já bych navrhovala písemný postup. Děkuji. Dobře. Děkuji. Blahopřeji předsedovi i místopředsedům. Velmi se těšíme na naši spolupráci. Myslím si, že je velmi dobrý nápad, abychom měli to zasedání 23. července. Mnozí z nás jsou noví a rádi bychom získali všechny možné informace ještě před letní přestávkou. A jsem informována o tom, že paní komisařka Malström má velký zájem o to přijít do našeho výboru, takže já myslím, že, se, že by bylo dobré, kdybychom se shodli na zasedání 23.7. A ještě zelení. Děkuji i naše frakce, blahopřeje předsedovi a místopředsedům. My souhlasíme s vaším návrhem písemného postupu. EKR? Děkuji, pane předsedo. Já budu pokračovat eh, v materském jazyce ze všeho nejdříve chci poblahopřát vám a místopředsedům a těším se na novou spolupráci. Pokud jde o ten pořad jednání, tak EKR navrhuje řídit se návrhem EPP. A sice že bychom měli zasedání 23.7., abychom diskutovali o tak důležité otázce, jako je Mercosur s paní komisařkou. Já se domnívám, že toto předsednictvo nepředstavuje pluralitu tak, jak to žádá jednací řád a zejména si myslím, že EPP by se měla stydět za své protikandidatury. Gue? Pane předsedo Lange, blahopřeji vám i vašim kolegům. My zatím jsme se ještě nerozhodli, kdo bude koordinátorem GUE, ale nebude to složité. Jsem rád, že se zde znovu setkáváme se starými kolegy. Pokud se chcete sejít 23.7., tak eh, v každém případě je to důležité téma k řešení s paní Malstrem, ale mohu vás ujistit, že se to nevyřeší do konce roku. Máme určitě ještě dva roky debat před sebou a máme před sebou tedy dlouhou debatu, ať už to bude 23.7. nebo ne. Máme i další záležitosti, například dohoda s Větnamem, tou se také budeme zabývat, měli bychom ji totiž ratifikovat do konce roku, takže jsme připraveni na všechna tato jednání. Takže koordinátoři jsou rozpolceni. Navrhuji tedy jít cestou toho písemného řízení. Well, um, unless I counted... Já nevím, možná jsem to počítal špatně, ale myslím si, že Renew, EKR a EPP už souhlasí. A jiní neřekli, jaký postup upřednostňují, takže já bych řekl, že máme většinu. 23. My jsme proto, aby se 23.7. řešilo to jednání o Mercosur, aby to proběhlo. Mhm, takže teď je to jasné, máme většinu abychom měli tedy další zasedání 23. července, ale doufám, že všechny frakce, které jsou pro toto zasedání, já jsem přesvědčen o tom, že se neobjeví nic nového, tak ty frakce zajistí, že jejich poslanci budou přítomni. To si myslím, že je zásadní u takovéhoto zasedání, aby tam byli členové v hojném počtu. Pak zde máme druhý návrh, že bychom začínali zasedání ne ve 14.30, ale v 15 hodin. Já si myslím, že důvod je poměrně správný. My jsme na konci volebního období změnili ten začátek z 15 na 14.30, protože jsme měli spoustu práce a teď si myslím, že na začátku volebního období nebudeme mít tolik práce, takže pokud všichni souhlasí, tak budeme tu odpolední část našeho zasedání zahajovat v 15 hodin, abychom měli trochu více času na pořádný oběd. Dobře, takže kromě těchto dvou doplnění, máte nějaké další poznámky k návrhu harmonogramu plánu zasedání na druhou polovinu roku 2019? Není tomu tak, takže tento návrh je tímto schválen. Další oznámení. Máme zde uvítací balíček pro všechny nové členy výboru INTA. Týká se to rozhodovacích postupů, obecně i práce v tomto výboru. tady ve svých schránkách na třetím patře ten balíček najdete. Potom musíme přijmout rozhodnutí, delegování pravomocí na koordinátory. Já myslím, že víte, že podle pravidla 2014 odstavce 2 jednacího řádu koordinátoři budou připravovat rozhodování a práci výboru a výbor deleguje tuto pravomoc na koordinátory. Vzhledem k tomu, že v našem výboru máme takovouto praxi, tak bych navrhl, aby výbor delegoval na koordinátory pravomoc přijímat všechna rozhodnutí s výjimkou schvalování zpráv, stanovisek, pozměňovacích návrhů, návrhu usnesení a otázek k ústnímu zodpovězení. O tom by se mělo vždycky diskutovat a hlasovat eh, v plném výboru. Máte nějaké připomínky k delegování pravomocí na koordinátory? Then, um, if there are no pokud nemáte žádné námitky vůči tomuto návrhu, tak myslím, že můžeme přijmout delegování pravomocí na koordinátory, abychom mohli zahájit práci na přípravě příštího zasedání. Myslím si, že je třeba přijmout spoustu rozhodnutí, takže příští týden se sejdou koordinátoři ve čtvrtek dopoledne ve Štrasburku. Ne všichni poslanci se podepsali na prezenční listinu, takže prosím, udělejte to, abychom měli jasný důkaz o tom, že jste byli přítomni. můj oblíbený bod tady chybí. To je bod různé. To je tedy bod 6a. Máte něco do bodu různé na zasedání výboru? Pro dnešek není tomu tak? Takže příští zasedání, to je bod 7, je 23. července. Děkuji. Naschledanou.